měli podpořit úsilí americké administrativy o úplné uzavření Guantanama. Komisaria, Děkuji mnohokrát, paní komisařko, a s příspěvkem paní komisařky ukončujeme tuto rozpravu a přejdeme k hlasování. K Větnamu máme sedm návrhů usnesení a jedno společné šesti politických skupin, to znamená všech politických skupin, kromě GUE, eh, sociální demokraté, lidovci, konzervativci, ALDE a budeme tedy hlasovat o návrhu společného usnesení nominálně. Takže si musím také připravit svůj hlasovací lístek. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, Ukončili hlasování. a toto usnesení bylo jednomyslně schváleno. Nyní máme šest návrhů usnesení k situaci eh, lidských práv v Kazachstánu. Máme tady jeden ústní pozměňovací návrh, eh, který navrhuje paní de Kaiser. Chápu to tak, že je to spíše technická připomínka, ale kdybyste to radši připomněla paní eh, poslankyně, aby bylo vidět, že nebude moci být znesena žádná námitka, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, v podstatě v bodě ustanovení N, v bodě N se říká, vzhledem k tomu, že eh, paní Eštonová, která navštívila Kazachstán konci listopadu 2012, že poté již eh, k této záležitosti nevydala žádné prohlášení. A já navrhuji, eh, ona udělala prohlášení v prosinci 2012, hned tedy poté, Nevyjádřila se k této otázce, abychom tam připojili on the, po on the matter during her visit but subsequently in December 2012. To znamená, že se k tomu nevyjádřila během své návštěvy, ale v následně poté v prosinci roku 2012. Děkuji mnohokrát, Veroniko. Chápu, že proti tomu není žádná námetka, to znamená, že budeme hlasovat o tomto textu osnesení s tímto malým pozměňovacím návrhem a také chápu, že toto usnesení eh, je eh, jmenovité, nominální, takže zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Ano, všichni hlasovali, ukončili hlasování. A jak vidíte, text byl schválen širokou většinou. Colegas, el acta de esta sesión se va a someter a la aprobación del Parlamento. A nyní tedy pakliže nejsou námitky, tak usnesení, která byla schválena, předáme všem orgánům a organizacím, která jsou zmíněna. Tak, jak jsem řekl, jestli pan poslat je v sále,